17 hodin, tedy výsledek hlasování bude pokládán za takový, jaký byl včera. Druhé sdělení podle doporučení pro rozhodnutí výboru TRAN a dalšího výboru zde nebudou žádné námitky, které se týkají aktů v přenesené pravomoci které byly hlášeny na počátku včerejšího jednání. Tedy námitky nebyly předloženy. Nebyly předloženy žádné námitky během 24 hodin podle článku 87a odstavec 6. Podle tohoto článku tedy pokládáme obě dvě doporučení za přijatá. Toto bude zítra zveřejněno v rámci přijatých textů, tedy ve středu. A nyní se dostáváme k zprávě paní Delvo a pana Šimanského, která se týká rámce politiky